programu je zpráva pana Ferbra o poštovních službách. Pane Ferbre, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Pane předsedo, pane komisaři, kolegyně, kolegové, poštovní služby v Evropě přispívají také ke soudržnosti v EU. Když jsem v roce 2007 vyjednával o třetí směrnici pro poštovní služby v této sněmovně, tak nám velice šlo o to, abychom dospěli ke sociální a hospodářské kohezi. Tenkrát jsme měli dobře rozvíjející se poštovní služby, měli jsme konkurenci, také se vytvořily nové subjekty, které přišly na trh a také se rozšířila nabídka. Všechno šlo správným směrem, ale digitalizací komunikace se mnohé zásadním způsobem změnilo. Na to nesmíme zapomínat, ale musíme také konstatovat, že poštovní služby výroby, které před deseti lety byly na evropském trhu velmi aktivní, se opět stáhly do svých mateřských států. To je vývoj, který jsme nechtěli. My jsme chtěli větší konkurenci na evropské úrovni. Já bych chtěl citovat Voltera. Pošta je utěšovatelkou života protože ti, co tady nejsou, ti jsou v důsledku pošty přítomni. To je krásný citát. A já konstatuji to, o čem jsme se dohadovali již od 90. let. Brian Simpson byl prvním zpravodajem pro poštovní směrnici v roce 1997 a my jsme definovali všeobecnou službu službu nám šlo o to, aby nejenom lidé v aglomeracích dostávali dobré poštovní služby, ale také ve vzdálených oblastech, na ostrovech, v horách, na periferních oblastech také měla být k dispozici kvalitní poštovní služba. Ale nyní konstatujeme o deset let později, že poštovní služby nejsou tak dobře na úrovni všech členských států státech. Eh, v jednom členském státě definoval pro 25 občanů, že každodenní dodávky a také dodávání poštovních služeb není zapotřebí. A proto musíme také zabezpečit, aby subjekty nabíjející, nabízející všeobecné služby měly rámcové podmínky. A rámcové podmínky jsou dávny osvobozením od DPH. Musíme také upozornit, upozornit na to, že univerzální služby e, mají nástroj, který nemají jejich konkurenti a ti, kteří nemusí o odvádět DPH na známky, tak ti musí také nabízet široké spektrum služeb, protože to patří také k univerzální službě. Nám jde o to, o level playing field pro poštovní služby, pro malé služby, pro velké služby i pro přeshraniční služby. My chceme, aby dohledové orgány se postaraly o to, aby toto bylo bylo zabezpečeno a my chceme, aby komise vykonávala na dohledové orgány větší tlak, tak aby ustanovení byla všude ve všech členských státech dodržována. Já děkuji svým stínovým zpravodajům za konstruktivní spolupráci. Bylo to trošku obtížné, protože z týmu, který vyjednával v roce 2007, jsem zůstal jenom já, ale my jsme to všechno dobře zvládli a těším se na rozpravu a doufám, že zítra vyšleme jasný signál pro obec všeobecnou službu pro všechny občany v Evropě. Děkuji mnohokrát, pane Ferbere. A pan komisař Dombrovský má slovo, prosím. Pane předsedo, cení poslanci a poslankyně, já vám chci poděkovat za vaši zprávu z vlastního podnětu, zejména panu Ferberovi a zpravodajům eh, paní Anderson a panu Bachovi eh, za jednotlivé výbory. Poštovní služby jsou samozřejmě důležitým um, sektorem ekonomiky. V roce 2014 přes 500 milionů balíků a 64 um, milionů dopisů bylo posláno v celé Evropské unii. Ale tento sektor se proměňuje. Nebo počet uh, těch uh, zaslaných dopisů klesl o 4%. V některých zemích uh, byl tento pokles mnohem větší, například v Dánsku o 14%, v Itálii o 9%. Na druhou stranu počet balíčků rychle roste, což je důsledek elektronického obchodu. A zlepšování přeshraničního elektronického obchodu je součástí této strategie. Jsem rád, že parlament souhlasí s nutností dostupnějších eh, služeb eh, doručování balíčku. Chci eh, teď něco říci o té směrnici o poštovních službách. Víte, že naši zprávu jsme přijali koncem loňského roku a došli jsme k závěru, že je potřeba další monitorování trhu a um, s tím, že budeme publikovat každoročně statistiky. Um, poslední máme za rok 2014, které byly vydány uh, v, v červnu na webových stránkách komise. A uh, komise také zakládá expertní skupinu pro poštovní statistiky. Uh, automatizujeme proces sběru údajů abychom umožnili rychlejší eh, publikace těchto eh, statistických údajů. Ehm, je důležité, aby existoval ehm, eh, univerzální ehm, doručovatel, poskytovatel, který je schopen pět dní v týdnu doručovat poštu. Ale lidé se přemístují k elektronické komunikaci a tím pádem některé služby rostou. Například 20-gramový dopis teď eh, stojí o zaslat o 7,5% více než v loňském roce. To vyžaduje flexibilitu ohledně v implementaci eh, směrnice ze strany členských států, aby se přizpůsobili mm, měnícím se potřebám eh, občanů a udržitelnosti služeb. Například méně členských států nyní zahrnuje do univerzální služby doručování periodik a časopisů Ehm, a ehm, univerzální eh, poskytovatelé mohou, být, eh, mohou mít některé náklady kompenzovány za to, že poskytují tedy tu univerzální službu, ale ta eh, kompenzace by měla být omezena na nutnou míru a neměla by poškozovat konkurenci. Abychom pomohli ve výpočtu nákladů, tak jsme nastavili přístupy k tomuto výpočtu, které odpovídají směrnici. Návrh eh, zprávy z vlastního podnětu uznává důležitou roli nezávislých regulátorů při zavádění směrnice o poštovních službách. V roce 2010 jsme ustavili regulační skupinu pro poštovní služby, eh, která by sdílela osvědčené postupy mezi evropskými regulátory. A opravdu si ceníme práce této skupiny při implementace eh, této směrnice a při přeshraničním dodávání balíčků. E, tato skupina bude hrát rovněž důležitou roli při implementaci nařízení. A teď se vracím k balíčkům. K balíkům. E, tento návrh byl přijat v květnu v součásti e, balíčku na zlepšení přeshraničního elektronického obchodu. Je to zacíleno na změnu v těch oblastech, kde zatím trh a hospodářská soutěž nefungovala. Vychází to z cestovní mapy z roku 2013 a programu pro univerzální poskytovatele služeb a aby byly tyto služby interoperabilní. A e, financování má být prostřednictvím kosme. E, nabízí se tu regulace ve třech oblastech. Jednak se dají regulátorům informace o všech firmách, které, jsou, které mají sídlo v daném e, členském státě, kromě těch nejmenších. Tím pádem si hned všimnou problémů na trhu. E, dále, ceny, e, které platí malé podniky a jednotlivci, budou transparentnější. A tím pádem bude možno řešit dostupnost těchto cen. Za třetí, se tím zavedou nediskriminační přístup pro třetí strany k těmto Eh, službám a sítím univerzálních poskytovatelů. To by mělo pomoci eh, občanům dosáhnout na nižší ceny, eh, zejména v od, odlehlých a periferních oblastech. Tak a, a pro firmy to zase znamená, že získají nové klienty a univerzitní, univerzální poskytovatelé budou zase mít prospěch z rostoucího počtu balíčků. Tím pádem se zachovají pracovní místa opět, zvláště ve venkovských a odlehlých oblastech. A teď stručně zmíním zaměstnanost, protože eh, to na to parlament poukázal. Jak se říká ve vašem stanovisku výboru EMPL, eh, výboru eh, pro zaměstnanost sociální otázky, je důležité zlepšit zachovat pracovní podmínky, tak aby poštovní regulátoři mohli žádat některé minimální standardy a jejich splnění. Děkuji vám za pozornost a těším se na vaše názory a otázky a na eh, produktivní debatu. Děkuji mnohokrát, pane komisaři, a slovo má pan Bach. Ano, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat Markusovi Ferberovi za tuto zprávu. Tři věci jsou podle mě důležité. Za prvé, kolega Ferber se již o tom zmínil je zachování eh, univerzálních služeb v současné formě, za druhé eh, rozšíření eh, role národních regulátorů a za třetí zaměstnanost. Toto odvětví prodělává změny a to má samozřejmě dopady na zaměstnance. Klasičtí poskytovatele rekvalifikovali své zaměstnance, někteří to musí ještě zvládnout. V tomto odvětví jsou velké rozdíly, co se týče pracovních podmínek. E, nejisté smlouvy e, rozšiřuje se e, nejistá práce a e, dílčí úvazky. Je třeba zajistit e, důstojné pracovní podmínky, ochrana e, zdraví a bezpečnost na práci a při práci a také příslušné odměňování. Rád bych ještě zdůraznil dobrou spolupráci se sociálními partnery a rosoucí konkurence nesmí být v budoucnu na úkor zaměstnanců. Děkuji, slovo má paní Anderson. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych eh, uvítala jménem skupiny SAD tuto zprávu. Děkuji panu Ferberovi a kolegům z mnoha výborů. Eh, byla to tvrdá práce na této eh, zprávě a ten výsledek je dobrý. Důležité jsou určité změny v směrnice o poštovních službách. Směrnice je vítanou příležitostí zajistit priority do budoucna začnu v tomto sektoru. Je důležité si odpovědět na to a, a e, budeme o tom zítra hlasovat, že tato e, přeskum směrnice e, nevyžaduje privatizaci, zaručuje právo evropských občanů na tyto služby a jejich právo musí být obhajováno. Je třeba zajistit dlouhodobou udržitelnost tohoto závazku. Jak již bylo řečeno, musíme zajistit zajistit minimální standardy a je třeba zajistit nutnou flexibilitu v oblasti práva při uplatňování směrnice vzhledem k zeměpisným okolnostem. Prosím, podpořte tuto zprávu spolu se mnou, protože eh, konkurence v tomto sektoru se musí eh, rozvíjet tak, aby spotřebitelé měli možnost volby, ale není možné si vybírat eh, rozinky, zejména co se týče eh, praktiky zaměstnávání v tomto odvětví. A to bylo uvedeno i ve zprávě. Liberalizace způsobila značné rozdíly v pracovních podmínkách a platech. Rostoucí konkurence by neměla vést k nelegálním eh, praktikám v zaměstnávání. Je třeba chránit základní práva zaměstnanců. A tato zpráva se především zabývá revizí eh, směrnice o poštovních službách Tedy v celku se jedná o dobrou zprávu a prosím všechny, aby e, zítra hlasovali pro. Děkuji. Děkuji vám a nyní pan van de Kamp. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl nejdříve poděkovat panu zpravodaji Ferberovi a také spoluzpravodajům za vykonanou práci. Chci také poděkovat panu Dobrovskému vy tady zastupujete komisaře pro vnitřní trh a podařilo se vám to skvěle. Je prapodivné, že v našem digitálním světě nadále hovoříme o klasických poštovních službách, ale v minulých měsících jsem se dozvěděl, že klasické poštovní služby a obecné univerzální služby e, pošty jsou mimořádně důležité pro mnoho lidí v Evropě. A to to se netýká pouze starých lidí nebo v málo osídlených oblastech. Všichni na Dále si objednávají balíčky, které jsou doručovány poštou. A Směrnice nyní zahrnuje také e, služby týkající se balíčků a my víme, že digitálně jsou tyto balíčky objednávány. A když mám nyní slovo, chtěl bych položit jednu otázku. Můžete říci, kolik zpráv již zde parlament předložil. My jsme stále konfrontováni se zprávami z vlastní iniciativy, ale na počátku legislativního období jsme se dohodli na tom, že Evropský parlament se má zaměřit na provádění legislativy byla předložena zpráva Jiřího Buska, ale myslím si, že mnoho se zatím nestalo. Možná, že byste se o tom ještě mohli změnit. A nyní paní Ayala. Sí, señor Ferber, para una vez que le íbamos a apoyar absolutamente el informe. Takže tentokrát budeme moci podpořit vaši zprávu, protože komise teď tady mm, přichází se, s, s, aby tedy já vám chci poblahopřát k vaší zprávě, ale teď, když ji čteme, tak ji čteme ve světle další části toho balíčku. Eh, pan, pane Dombrovsky si, mám na vás následující dotaz. Pokud jde o, eh, jsou nějaké lhuty, eh, proč jste nepočkali? Eh, na nás v Evropském parlamentu, než jste eh, předložili tento návrh. Nesouhlasíme s tou ekvivalencí, která se dělá mezi postovní, poštovními službami a balíčkovými službami a roamingem, protože to jsou přece eh, různé a rozmanité věci, které spolu nemají až tolik společného. Rovněž chci říci velice jasně, že u některých těchto otázek a témat, tak eh, může být skutečná bitva v, někto, v některých těch návrzích. Já chci poděkovat eh, panu Ferbrovi za zprávu, je velice vyvážená. Chci vám poděkovat za to, že jste přijali ty pozměňovací návrhy, které jsme předložili, protože jsme chtěli samozřejmě zaručit soudržnost a hájit univerzální službu. Ještě eh, slovo má paní Foster. Well, thank you, President, colleagues Uh, Děkuji vám, kolegové. Chci poděkovat panu Farbusovi za jeho odhodlání, eh, pokud jde o tuto směrnici. Já eh, jsem eh, chtěla být u toho, když po dlouhé době skutečně dosáhneme slušného výsledku, ale bohužel to ještě nepodařilo. Eh, to víme, jak to je eh, v Velké Británii. Eh, my jsme někdy v 17. století začali s sjednocenými poštovními službami a o 100 let později se objevili klasičtí poštovní doručovatelé. A Máme tedy univerzální servis. Je garantováno doručování 6 dnů do týdne a je garantována cena. To znamená, že eh, současné že současné eh, normy splňujeme. Ale eh, bohužel Eh, byla zde zahrnuta také otázka sociální záležitostí. Je to v odstavci 48, eh, eh, podle kterého se do vozidel musí instalovat tachografy. My jsme už od roku 2014 proti tomu bojovali. A my eh, nyní žijeme ve světě, kdy se nakupuje online a očekáváme servis 24 eh, hodin denně, 7 dní v týdnu což je vítané, ale já nemohu podpořit eh, vaši zprávu, pana, pane Ferbre, pokud tam bude paragraf 48. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji. Pan Telička. Uh, uh, uh, pane předsedo, pane místo komise kolegové, já vím, že poštovní služby jsou především otázkou komunikací a já si myslím, že za těch posledních 20 let se málo co změnilo tolik jako právě komunikace. Ehm, nevím, jak to bylo eh, dříve, eh, tedy jak to bylo v uplynulém létě, jaký byl poměr mezi klasickými pohlednicemi a elektronickými, ale určitě se to za posledních pár let dramaticky změnilo. Když se podíváme eh, třeba na Eh, eh, rok 2008, tak určitě tedy tato zpráva eh, tady měla být už dávno. A jsem rád, že pan Ferber se neřídil striktně směrnicí, ale porovnával současnost a porovnával také to, co by mělo být v blízké budoucnosti. V podstatě jde o to, že je třeba, abychom se snažili držet krok s dobou. My máme docela solidní regulační rámec, které zajišťuje, který zajišťuje také univerzální službu do jisté míry eh, flexibilní a eh, je tady umožněno také mm, nezávislé eh, monitorování trhu. Máme zde také mnoho nových poskytovatelů a Eh, vedle sebe spolu s tím původním poskytovatelem univerzální služby. A také tady máme možnost přeshraničního fungování. A já si myslím, že toto je cesta, kterou bychom měli jít nikoli eh, směrem k protekcionismu. Podle mě tím to nekončí. Toto je začátek, protože my čekáme na další návrhy, příští návrhy a to bude doručování balíčků. Já se na to opravdu těším a e, věřím, že zde by měly platit ty principy, na kterých se shodujeme ve zprávě. Děkuji panu Fedorovi za spolupráci. Děkuji vám, pane Taličko. A nyní promluví paní González Peňaz. Minutu a půl. Gracias, presidenta. Děkuji, paní předsedkyně. Jako v mnoha dalších odvětvích komise věnovala velké úsilí tomu, aby liberalizovala trh s poštovními službami. A jako v celé řadě dalších odvětví, argumenty pro tuto strategii jsou zajistit přístupnost všude v EU, zajistit eh, spolehlivost a také podpořit tvorbu pracovních míst. Není žádným překvapením, že tyto cíle nebyly splněny. Naopak, dopady v členských státech, které nejintenzivněji aplikovaly tuto směrnici, jsou úplně opačné. Zhoršila se kvalita služeb, roste počet stížností a reklamací, především na nové operátory. A zhoršily se především dvě základní složky této veřejné služby, to znamená dostupnost a spolehlivost. Všechno se zhoršuje na úkor malých uživatelů. Dochází k největším ztrátám v těch málo přístupných oblastech. Univerzalita není dodržena. Když se podíváme na dopady, pokud je o zaměstnanost, tak klesá počet pracovních míst, snižují se platy a kromě toho se také zhoršují pracovní podmínky. Naše frakce si klade otázku, kdy nastane chvíle, kdy evropské instituce akceptují důkazy a přestanou s tím, že liberalizace je řešení pro všechno. To je myšlenka, která je dávno překonána. Musíme jít cestou veřejné služby a kvalitních pracovních míst. Děkuji, paní Evans paní předsedající já chci poděkovat zpravodaji za jeho zprávu a za pozměňovací návrhy naší frakce. Zelení podpoří zítra tuto zprávu. Je důležité, jak řekli kolegové, aby univerzální, povinnost univerzální služby um, um, doručovat pětkrát týdně jako minimum a členské státy by měly mít možnost mm, splnit svým své vnitřní potřeby na udržitelnou službu. Je to jedna z nejcennějších veřejných služeb a v posledních letech se hodně změnila, e, jak se svět digitalizuje. Já vím ze svého okrsku ve Walesu, jak je důležité zajistit, aby nedocházelo k diskriminaci lidí ve, na venkově, ve srovnání s lidmi, které, kteří žijí v městech. Ta služba musí být eh, srovnatelná zpráva. Um, zdůrazňuje um, důležitost eh, kontrol zlepšování bezpečnosti pro řidiče, ochranu spotřebitele, potřebu um, možnosti stí, snadno podat stížnosti v především v případě přeshraničních služeb. To musí být základní principy pro všechny naše služby. Děkuji. Děkuji za dodržení řečnické doby. Pan Deli, prosím, máte slovo za minutu a půl. Děkuji. Já chci poděkovat ehm, panu Farbrovi za jeho práci, je to skutečně kvalitní, eh, byl velmi otevřený pozměňovacím návrhům. Současně chci říci ano, e-commerce je stále běžnější, ale mm, tyto služby nebudou úspěšné bez klasických poštovních služeb. Online shopping nefunguje bez dodávek balíčku, proto je důležité zajistit poštovní služby v méně dostupných oblastech. Také musíme zachovat flexibilitu. Proto jsem velice rád, že tento dokument zohledňuje místní specifika a dlouhodobou udržitelnost, která má velkou důležitost pro členské státy. Co se týče domácích služeb, co se týče přeshraničních služeb, tak to je také velmi důležité. Potřebujeme transparentní ceny, dostupné ceny. Je hodně problémů s vysokými cenami v některých oblastech, také nové technologie. Jedna možnost je používání dronů pro dodávky, pokud budou, bude právní úprava správná, tak to bude velmi efektivní způsob, jak doručovat zboží. Děkuji, Demonte. Děkuji, paní předsedkyně. Právo komunikovat a dostávat informace důležitým pilířem evropské politiky. Je třeba zajistit univerzální poštovní službu za dostupných podmínek a vysoké kvality, především pokud jde o frekvenci distribuce a sběru pošty. Ve vzdálených a málo osídlených oblastech je třeba tomu věnovat zvláštní pozornost, protože poskytování služeb v těchto oblastech je zásadní pro sociální soudržnost. Nepopíráme potřebu za mimořádných okolností zajistit eh, jistou marži flexibility, aby byla udržitelnost služby zaručena. S ohledem na poslední vývoj trhu. To ovšem za podmínky, že nebude poškozena univerzální služba, kde převládá veřejný zájem. Zásadní je strategická role nových digitálních technologií, kterou musí sehrát v tomto kontextu a musí nabídnout rovnováhu mezi flexibilitou a právem na informace. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Zlotavský. Děkuji vám. Eh, dámy a pánové, eh, trh eh, poštovními službami odpovídá, je vlastně něco, co zajišťuje základě služby <clears throat> určitá reflexe nad fungováním a rozsahem toho trhu je nutná. Opravdu obecný operátor nemůže eh, na tomto trhu konkurovat eh, ve všem, eh, tam, kde jde zejména o ty moderní služby. Zejména elektronické obchodování vede k tomu, že eh, balíčky, jejich doručování, zejména přeshraniční, eh, vyžaduje nebo dělá úplně novou situaci a potřebuje novou regulaci. Zejména je třeba mít eh, přístup k informacím, jako je cena služby, čas dorušení a tak dále. To je samozřejmě důležité pro spotřebitele i podnikatele. Děkuji vám. Slovo má paní Kilonen. Děkuji, paní předsedkyně. Ráda bych poděkovala zpravodaji. Souhlasím s tím názorem, že je nutno poskytovat poštovní služby našim občanům jako univerzální službu. Věřím, že je třeba harmonizovat definici univerzální služby. A to bychom měli udělat na základě minimálních evropských norem. O tomto tématu se diskutuje také ve Finsku a myslím si, že nízká hustota obyvatelstva není důvodem, proč se vyhnout poskytování této služby. Je důležité, aby poštovní služby byly dostupné a spolehlivé. A to je zásadní i pro firmy v Evropě. Musíme se na to podívat a z hlediska řešení a ne z hlediska problému. Poštovní služby nejsou nějakým výdajem nebo břemenem, jsou zásadní pro fungování společnosti. A pracovníci pošt jsou také důležitou páteří společnosti a měli bychom se jich vážit. Děkuji a nyní má slovo pan Dorfman. Danke, Frau Děkuji, paní předsedající. Chtěl bych strašně poděkovat panu zpravodaji, eh, protože eh, zdůraznil důležitost univerzální služby. Každodenní poštovní služby patří ke, ke kvalitám života a je to důležité pro lidi ve městech, ale také ve vesnicích eh, s nižší hustotou osídlení. Významky Eh, výjimky, se kterými nespočítáme, hm, tak eh, ty jsou známy. Já si třeba vzpomínám, že eh, v Itálii platí předpis, že zhruba 20 obyvatelstva nemusí mít k dispozici univerzální službu. To se vztahuje třeba na můj region, Eh, a z těch 116 obcí jenom hrstka má zaručenou univerzální službu. Takže eh, tam je možnost dostat eh, dopis on jenom každý druhý den. Samozřejmě, že pokud dostanete nějakou účtenku o den později, tak to se dá vydržet, ale když dostanete včerejší noviny, tak to je celkem zbytečné. Čili je třeba tedy s tím s tou univerzální službou eh, zacházet přiměřeným způsobem. Eh, pošta eh, si to de facto musí nějak zařídit, poněvadž pošťák je také poskytovatelem veřejné služby. Děkuji. Děkuji. Pan Liberacký, jedna minuta. Děkuji bardzo, paní předsedající. Děkuji, paní předsedkyně. Ta poslední věta, ano, a pošta to je veřejně prospěšná, prospěšná služba. Bez eh, přístupu k poštovním službám jsou lidé prostě vyloučeni a tomu bychom se chtěli vyhnout. Mějme na paměti to, že máme zajistit eh, geografický a ekonomický dostup i také finanční dostupnost eh, poštovních služeb. Samozřejmě Jisté náklady přitom je třeba nést a s tím automaticky souvisí také požadavky na kvalitu. Já jsem se chtěl zmínit o té konkurenci, o očekávání divoké konkurence. Naše země před několika lety přijala uh, takovéto řešení a dodávali se zásilky třeba prostřednictvím obchodu s masem nebo s petrželí, jenom proto, že to bylo o pár grošů levnější. Ukázalo se, že to není nejlepší řešení. Pak se tady hovořilo o dobrých podmínkách pracovníků a tady nesouhlasím s tím, co zde bylo řečeno. Děkuji a nyní má slovo paní Gerlin na jednu minutu. Děkuji. Já zastupuji velice venkovskou oblast v mém okrsku je taková, je poměrně vysoká míra bídy a izolace. Polovina e, pracujících e, má nárok na podporu. Je to jedna z nejřídčej osídlených oblastí, že poštovní služby jsou nutné a jsou zajištěny um, zákonem z roku 2011. Jsem ráda, že tato zpráva uh, Ehm, do jisté míry garantuje podobnou povinnost univerzální služby v celé Evropě. Ale eh, vyvolává to značné výzvy. Poštovní poskytovatelé služeb musí být flexibilní organizace schopné se přizpůsobit měnícím se okolnostem a klesající poptávce. Nepotřebují další zátěž eh, vyplývající z regulace. Takže chraňme služby, protože moje voliči v, ko, e, v, v Cornwallu mm, odmítají restriktivní praxe jako ta, e, tachografy a přísnější e, podmínky zaměstnávání. Děkuji a nyní paní Rozatun tady není, možná přijde později, takže dám jí slovo, až dorazí. Nyní má ale slovo paní Steinruck na jednu minutu. Děkuji. Jde o spokojené zákazníky, o to, abychom eh, měli, abychom měli spokojené zákazníky, potřebujeme pracující, kteří budou mít stále pracovní podmínky a Spravodaj již podal eh, stanovisko ve výboru pro zaměstnanost a mm, byla dosažena široká schoda. V výboru pro dopravu se také eh, se byla také zapracovala sociální dimenze do té zprávy. Do té zprávy ukazuje se, že konkurenceschopnost eh, je jenom na úkor pracujících a my mm, požadujeme spravedlivé pracovní podmínky bez ohledu na formu zaměstnání, protože mnoho OSVČ eh, u sob dodavatelů mají velmi špatné pracovní podmínky v této branži a tyto masivní problémy by eh, nás měly přimět přijít s dobrou ochranou pracujících a dobrými standardy do budoucna. Mm, paní Žitňanská na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Díky elektronické komunikaci počet odeslaných dopisů klesá. Slováci však stále ročně posílají více než 20 tisíc dopisů. Trend mm, balíku je opačný. Počet narůstá z důvodu rozvíjejícího se nakupování přes internet. Je proto důležité, aby poštovní služby byly poskytované za dostupné ceny pro všechny v Slovenské republice se však ceny pohybují nad průměrem Evropské unie. Cena za odeslání standardního dopisu je na úrovni Holandska vyšší než ve Švédsku, Irsku nebo Německu. Považuji další zvyšování cen ze strany slovenské pošty za nepřípustné. Současně chci apelovat na všechny veřejné soukromé poskytovatele poštovních služeb, aby do, na své internetové schránky zajistili bezbariérový přístup a ulehčili používání svých služeb nejenom zdravotně postiženým, ale i starším lidem a rodičům z kočárky. Děkuji. Nyní přejdeme k postupu Catch the Eye. Chtěla jsem říci, že nevidím pana Mariase, ale zdá se, že se právě objevil na poslední chvíli, takže prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Poštovní služby mají zásadní význam v rozvinutých ekonomikách. Je to inovativní odvětví, které se rozvíjí často v členských státech. Je to veřejná služba a ukazuje, že i veřejné služby mohou být konkurenceschopné i v ovzduší úsporných opatření. Je to důležité z hlediska požadavku občanů. Musí zde být nějaké minimální normy, pokud jde o poštovní služby v různých členských státech. To ovšem neznamená, že je možno obcházet národní orgány, jak by si to přála komise. Kvalita služeb je hodnocena občany samotnými. A může být toto hodnocení provedeno Evropskou sítí poštovních služeb. Kvalita poštovních služeb znamená zachování nebo dodržení jistých eh, nebo přesných časů k dodání zásilek a to je možné. Děkuji tím eh, se dostávám ke konec debaty, protože paní Tun eh, se nevrátila do místnosti do jednacího sálu. Dám tedy slovo panu komisaři Dombrovskisovi. Eh, Madam Chair, honorable... Paní předsedající, dámy a pánové, se zájmem jsem si vyslechl názory vyjádřené v této debatě ukázali, že nadále záleží na spolehlivých a e, fungujících poštovních službách, přičemž byla také zdůrazněna e, role poskytovat do poštovních služeb jako zaměstnavatelů. Mohu vás zajistit, že komise pečlivě sleduje vývoj tohoto trhu. Máme zde eh, nová pravidla pro flexibilitu v univerzální službě v souvislosti v souladu s touto směrnicí. Eh, je pravda, že potřebujeme eh, lepší a dostupnější doručovací služby fungující přeshraničně. V této souvislosti bych chtěl zdůraznit jednu věc. Komise Eh, naslouchala názorům parlamentu, pokud se týče eh, cestovní mapě dalšího vývoje poštovních služeb až do roku 2020. Eh, bude to vlastně součástí našeho balíčku pro digitální společný trh. Čili Nebude to mít ovšem nic společného s nařízením eh, pro roaming, čili prosím žádné paralely. Tady se budeme zabývat tedy e-commerce a eh, doručování balíčků. Ještě bych jednou zopakoval, že eh, s radou už o tomto budoucím nařízení jednáme a já se opravdu těším na další spolupráci s Evropským parlamentem. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. A nyní dávám slovo panu zpravodaji Ferberovi na závěr debaty, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně, pane komisaři, kolegyně, kolegové. Především chci srdečně poděkovat všem zúčastněným této debatě. Ukázalo se, že skutečně má smysl opět se zabývat poštovními službami stávající eh, směrnice eh, musela být zavedena do praxe do roku 2013 ve všech členských zemích. Komise nám o tomto v souladu se zákonem podala zprávu a my nyní vydáváme jako parlament stanovisko eh, k této implementaci. Velice je mi líto, že naši eh, britští konzervativní kolegové nejenom chtějí vystoupit z EU, ale nemohou ani odsouhlasit tuto zprávu. Já bych ještě chtěl upozornit kolegy z frakce komunistických stran. My máme samozřejmě rozdílné názory. To se projevilo také v pozměňovacích návrzích, které z vaší strany moje frakce určitě nepodpoří. Čili tady uvidíme, jak to dopadne v hlasování. Já jsem z regionu, kde každopádně máme plně etablovaného druhého eh, poskytovatele služeb, který funguje třeba i v horských oblastech a funguje to dobře. Eh, čili ta směrnice eh, vytváří rámcové podmínky pro to, aby to tak mohlo fungovat, ale také víme, že v řadě regionů to nefunguje. A proto bych měl prozbu také na komisi, aby také byli kontrolováni národní regulátoři eh, v tom, jak eh, realizují evropské právo. A možná ještě poslední věc. Konstatuji, že tradiční eh, poskytovatelé služeb prostřednictvím své poštovní unie Eh, se snažili bojovat proti této směrnice, zejména pokud se týče plateb za jejich služby. A eh, eh, Dříve tedy eh, dopis, který jsem posílal jenom do vedlejšího města, stál stejně jako dopis do Bruselu, dneska už to tak není. Eh, takže eh, myslím, že tradiční poskytovatelé pošty opravdu mohou něco udělat pro sjednocování Evropy, možná pomocí jednotných tarifů po celou Unii. Ano, děkuji vám, pane poslance, poslanče. Uzavírám debatu a hlasování proběhne zítra. Teď se dost...